zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku ohledně situace v Eritreji. Nejprve předám slovo jménem eh, vysoké představitelky ministrini Hennis Plaschart. Máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji. Vážení poslanci, Myslím si, že je velice důležité, aby proběhla tato rozpráva výměna názoru o Eritreji. Eritreja, malá země na africkém rohu, eh, se často objevuje v médiích, protože zemi opouští řada lidí. Mnoho z těchto lidí eh, putuje do Evropy, prchají před eh, útlakem a hledají lepší život, eh, lepší uplatnění a my máme veliké obavy, pokud jde o hrubé porušování lidských práv v této zemi. Respektování lidských práv je základní zásadou zahraniční politiky EU. A je to také součástí našeho politického dialogu s vládami po celém světě, včetně vlády Eritreje. Prostřednictvím tohoto dialogu, ale i veřejně poukazujeme na porušování lidských práv a zázad, závazků v oblasti lidských práv. Chceme, aby Eritrea dodržovala základní demokratická práva. Opakovaně jsme Eh, žádali konkrétní kroky a gesta, například eh, propuštění zadržovaných vězňů od roku 2001, mimo jiné pana Izaka, švédsko-eritrejského občana. Budeme na tom trvat nadále a angažovat se při každé příležitosti na všech úrovních. Evropská unie eh, také poukazuje na otázky související s lidskými právy v Eritre na mezinárodních fórech, konkrétně na zasedáních Komise OSN pro lidská práva. Přejeme si, aby Eritrea spolupracovala se zvláštním zpravodajem a vyšetřovací komisí OSN a aby jim zpřístupnili, eh, aby jim dali přístup do své země. Myslíme si, že takováto angažovanost je pro Evropskou unii z několika důvodů tou nejlepší možností. Jde o to, že na takovéto zapojení nám umožňuje usilovat o konkrétní změny a pokrok. A dává nám to také možnost eh, trvat eh, na tom, že je důležité dodržovat mezinárodní standardy v oblasti lidských práv. Izolace totiž málo kdy v takovýchto situacích pomáhá. Druhým důvodem, proč si myslíme, eh, že angažovanost zemí je důležitá, je boj s chudobou. Bez ohledu na povahu politického režimu Evropská unie má povinnost podporovat obyvatelstvo a zlepšovat jeho životní podmínky prostřednictvím rozvojových eh, projektů, tedy rozpočtovou podporou. A v tom musíme pokračovat, abychom ulehčili eh, obrovskou zátěž eh, kterou nese eritrejské obyvatelstvo. Potýká se s problémy, s problémy v oblasti zajištění potravin, Mm, řada eh, lidí, zejména mladých lidí, je frustrována, což vede k tomu, že opouštějí svou zemi velice nebezpečnou cestou, nezákonnou cestou. A z těchto důvodů eh, se EDF, Evropský rozvojový fond, eh, rozhodl podpořit svým programem tuto zemi zejména ekonomické řízení v této zemi, což by mělo přispět k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních příležitostí. V rámci programu EDF eh, předpokládáme také zrealizování opatření na zlepšení situace v oblasti lidských práv. A pak je zde také třetí prvek, který je potřeba zohlednit, a to je to, že tato země má eh, strategické postavení v africkém rohu, protože sousedí se Sudánem, Etiopií a Djibouti a také eh, prostřednictvím Červeného Rudého moře má přístup k arabskému poloostrovu, takže je důležité, aby Eritrea respektovala své eh, sousedy. Konflikt, konflikt, který v tuto chvíli probíhá v Jemenu, mění samozřejmě situaci v celém africkém rohu a tak eh, naše angažovanost musí být eh, vidět také v tomto regionálním konfliktu. Politika izolace totiž nefungovala. Evropská podpora směřující ke zlepšení životních podmínek obyvatelstva také znamená, že obyvatelé jsou méně nakloněni k radikalizaci a extremismu a právě v této souvislosti chceme dále spolupracovat s Eritreou a tak přispívat k regionálnímu míru a stabilitě. Pane předsedo, na závěr bych eh, se chtěla zmínit o otázce azylu a migrace. Neustále vysoký příliv eh, žadatelů o azyl a imigrantů z Eritre je velice závažným problémem. Eritrea je klíčovou zemí původu. Žadatelé z Eritre jsou obecně uznáváni jako eh, ti, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu. Nicméně Eritrea je rovněž aktivním partnerem v korcumském procesu, který řeší mimo jiné otázky lidských práv a řízení hranic a migrace. Tím, že budeme diskutovat o situaci s lidskými právy a pokud zlepšíme životní situaci lidí v Eritre, tak si myslím, že můžeme eh, očekávat vyřešení alespoň některých podpůrných faktorů, které vedou k imigraci. To je součástí naší eh, komplexní eh, strategie, jak řešit imigraci. Já chci ještě jasně říci, že spolupracujeme s Eritreou pro blaho jejich vlastních lidí a to zdůrazňuji skutečně několikrát. Takováto kritická angažovanost je ovšem také v našem zájmu. Je to totiž jediný způsob, jak se pokusit nasměrovat věci správným směrem, ať už v Eritreji či jinde. Kritická angažovanost založená na dobrém porozumění eh, dynamiky a mm, problémů a výzev, to je pragmatický způsob, jak podporovat pragmatickou a pozitivní změnu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní ministrině a nyní zástupce politických skupin jménem EPP. Jako první vystupí pan Styr. Pane předsedo, v minulém roce jsme vedli rozpravu o Eritreji a většina politických skupin byla skeptická ohledně myšlenky poskytnout rozvojovou pomoc. A ptali se, kdyby ano, tak eh, jaký vliv by to mělo na dodržování lidských práv a řádnou vládu. Porušování lidských práv ze strany diktátorského režimu, to je hlavní důvod, proč lidé utíkají z Eritreje do Evropy. Problém který poté eh, komise začala řešit, bylo, že se zaměřila na investiční sektor, eh, na energetiku, ale to v podstatě reflektuje závěry našeho parlamentu. My jsme dali negativní doporučení pro přijetí tohoto ve výboru eh, pro rozvoj a to bylo ignorováno a návrh komise byl přijat jednomyslně na zasedání EDF. A takže bych chtěl zmínit náš odstavec v rezoluci, kde apelujeme na dodržování interinstitucionální dohody, tak aby Evropský parlament měl lepší kontrol na touto pomocí. Za SAD pan poslanec Neusdr, minuta a půl. Děkuji, pane místo předsedo, paní ministrině. Já si myslím, že je dobré, že dnes zde hovoříme o tomto tématu Eritrej v souvislosti s usnesení, protože situace eh, lidských práv v této zemi je katastrofální. Když se podíváme na zprávu Amnesty International, tak tam máme tisíce politických vězňů, jejich rodiny, rodinní příslušníci ani nebyli informováni o tom, že tito lidé byli uvězněni a jaký je vlastně stav těch uvězněných. Já se domnívám, že musíme také hovořit o tom, že Eritrea eh, stále více říká, že máme, mají problémy s Etiopií a proto eh, vlastně jsou v podstatě ve válečném stavu 5 milionů obyvatel v té zemi a 300 tisíc eh, jsou eh, v armádě, 400 tisíc jsou uprcha, prchají z Eritreji téměř každým rokem, což ukazuje, jak dramatická je situace. Máme šanci, jakožto Evropská unie prostřednictvím našich projektů tuto zemi podpořit a myslím si, že říkat pouze, že situace lidských práv je eh, obtížná, že to je málo, že musíme daleko více toho dělat pro Eritreu, jakožto parlament musíme být silnější v naš, silněji podpořit rozdělení, eh, rozhodnutí rady a komise, jinak bychom nedosáhli pokroku. Bez zapoj, většího zapojení eh, parlamentu toho nedosáhneme a to by nepomohlo tolik lidem v Eritreji. Děkuji. A Děkuji za EKR. Pan Mark Demesmaker, dvě minuty, prosím. Děkuji. Eh, paní ministrině, je skutečně potřeba, abychom začali situaci eh, obyvatel Eritreji řešit, ale rozhodnutí zásadně navýšit eh, evropskou pomoc pro Eritreu se domnívám, že je chybný úsudek, protože mm, Evropská eh, komise nám neposkytla dostatečné informace, ignorovala skutečné utrpení eritrejských eh, obyvatel. Eritrea je totalitní stát, je to v podstatě otevřené vězení, kde každý žije pod eh, tlakem a strachem, probíhají eh, popravy, nefunguje svoboda eh, vyjadřování, dochází k bezdůvodnému zatýkání, eh, funguje v podstatě bez neomezená braná povinnost, nefungují školu, školy a tím vším můžeme samozřejmě vysvětlit příliv uprchlíků z této země do Evropské unie, ale ze strany úřadu nevidím jakoukoliv snahu zlepšit situaci místních obyvatel a další evropské peníze jim jenom pomohou pokračovat v diktátorských praktikách. Přejeme si to? Obyvatelstvo nebude mít žádný prospěch z našich peněz, pokud je neprovážeme s konkrétními cíly v oblasti lidských práv a humanitární pomoci. A i když e, se jim podaří uprchnout do Evropské unie, tak eh, Eritrejský režim pomocí svých eh, zpravodajců sleduje tyto uprchlíky až eh, do Evropy, pronásleduje pak jejich rodiny. Média o tom informují již po celé roky. Spojené národy spustily vyšetřování, ale Evropská unie a ESVČ vypadá spíše bezmocně. Já si myslím, že teď je třeba mm, a je čas na rozhodnou akci. Děkuji za ALDE, paní poslankyně Beatrice Becerra Basterescia dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Plascherte. Dnes dopoledne jsme slyšeli o diskutě, jsme slyšeli o, vedli jsme diskuzi o dohodě s Tureckem a před, mm, e, kde, kam nepřišel ani předseda komise, ani předseda e, rady a to je něco, co nás diskredituje a e, i je to morálně neodůvodněné i problém řešit migrační toky tímto způsobem je nedůstojné a jsou to prostě jenom opatření na krátkodobá opatření, o kterých diskutujeme, kdy chceme eh, řešit jenom následky, ale ne důsledky, ne, na, ne eh, důvody. Dnes eh, jsou, hovoříme o dalších uprchlíci, uprchlících, kteří utíkají z Eritreje, protože tam jsou zotročeni na trhu práce a i hovoříme o 200 milionech, které chceme dát vládě na příštích pět let, ale ty by měly sloužit Eritrejcům a aby neodcházeli ze země, ale ty peníze přece nemůžeme opět dávat jenom bez toho, aniž bychom neměli záruku, že tam bude nadále vláda porušovat systematicky lidská práva, jako teď dělají. Je to nejhorší režim na světě. Mm, a já jsem členkou parlamentu a my eh, v listopadu ve výboru jsme eh, eh, tlačili na to, aby se nepřijal tento program, kde jsou vážné pochybnosti o tom, kam se ty peníze dostanou. My jsme instituce, která byla přímo zvolena občany a naše pozice je jasná. A i je v souladu s eh, vyšetřovací komisí OSN, kde se hovoří o tom, že se eh, zotročuje obyvatelstvo eh, i pro účely mm, armády. A Evropská unie tedy mm, by měla apelovat na to, aby vláda, když chce dostat těch 200 milionů, aby třeba snížila vojenskou službu na 18 milionů, ale 18, pardon, 18 let, ale ona nehodlá vůbec toto dělat. Takže zde přece není možné, aby peníze, peníze našich daňových poplatníků živnostníků, aby šli vládě, která je nejhorší z nejhorších na světě. A přece to jsou problémy, které by ale měly řešit strukturální problémy těch nejchudších zemí. My bychom měli pečlivě dbát na to, jak se budou používat prostředky a především tam vždycky stanovit podmínky. E, a tou základní podmínkou, které se nelze vyhnout, jsou lidská práva. Děkuji. E, můžu gracias, Děkuji a jménem eh, eh, skupiny NGL Marie Christine Veržia na dvě minuty. Na jednu minutu, omlouvá se předseda. Na jednu minutu, prosím. Já bych byla ráda využila ty dvě minuty, pane předsedo. Nejprve bych chtěla přivítat toto usnesení první od roku 2004. Eritrea je jedna z nejhorších diktatur na světě. Severní Korea, Afrika, otevřená vězení, země, kde tisíce mladých utíkají před vojenskou službou, což je vlastně ne, eh, eh, otroctví. V roce 2011 se Eritrea rozhodla Eh, končit vztahy s Evropskou unii. Co se týká eh, situace migrace, tak to s tím souhlasí. Není, nejsou tam žádné státní struktury nebo bezpečnostní struktury, žádná nevládní organizace tam nemůže pracovat, takže jak vůbec je možno pomoci? Jak projekt elektrifikace může být zaveden bez toho, aniž by sloužil na zájmům některých nadnárodních společností? vládní představitelé řekli, že pomoc Evropské unie nebude mít žádný dopad na služby státní jaká je záruka pro uprchlíky, když bychom chtěli eh, vytvořit eh, ochranu eh, hranic na Eritreve, jak bojovat proti obchodování s lidmi. Toto nebude vůbec sloužit k snižování chudoby nebo ke snižování stresu obyvatelstva ani napětí v tom regionu, ba naopak. Děkuji, paní poslankyně. Jménem zelených paní poslankyně Judith Sargentini na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Evropský parlament odmí, jednomyslně odmítá balíček pomoci. To se nestává často, ale to jsme vlastně udělali minulý měsíc a rada v podstatě eh, tady toto eh, stanovisko dala stranou. My neodmítáme tuto pomoc ze samotného principu, ten, ale uh, ten plán vlastně má být věnován na boj proti nelegální imigraci, jak říká rada, ale je tady krize s uprchlíky, eh, eh, mladí lidé hromadně opouštějí eh, Eritreu, protože tam trpí a mají hlad a nesmíme zapomínat, že, sta, že pohraniční stráž vlastně tom to zabraňuje. I v Evr- ani v Evropě tito lidé nejsou v bezpečí a nejsou si jistí, že vlastně uprchnou sítím e, s tou e, nelegální daní ve výši 2%. Pan, pane předsedou, hovořit e, s prezidentem Eritreji je nezbytné, ano, skutečně, ale nesmíme platit za dohled nad hranicemi, jak jsme to udělali s Tureckem. Jménem FDD pan poslanec Hukem. Děkuji vám, pane předsedo. Navzdory eh, tomu, že v zemi je pouze 6 milionů obyvatel, je to druhá největší etnická skupina imigrantů v Evropské eh, unii i ve Spojeném království. A to souvisí s eh, militárním diktátem v této zemi, s porušováním lidských práv, branou službou na dobu neurčitou. Eh, proto se chci zeptat, proč Evropská unie si myslí, že je vhodné podpořit eh, ekonomickou stránku eritrejské diktatury a jejich totalitního eh, režimu dalšími prostředky. Je to další příklad toho, že se vyhazují prostředky britských daňových poplatníků a přitom neřešíme zásadní příčiny tohoto stavu. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji vám. A nyní má slovo pan poslanec Venta. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečnost, že Eritrea získala nezávislost v roce 1993, existovaly tehdy určité naděje na eh, zlepšení situace v zemi, nicméně eh, situace se bohužel nezlepšila nikdy, v zemi už pak nikdy neproběhly demokratické volby. Je to totalitní režim, kde se nerespektují lidská práva, ekonomická situace je velice eh, obtížná, dochází k masové imigraci obyvatelstva. Odhaduje se, že na pět tisíc lidí opouští zemi každý měsíc. Rozvojový program pro zemi, který byl eh, schválen, je pouze jedním krokem, jak pomoci obyvatelům v této zemi, a to jenom po velice krátkou dobu. Může snížit chudobu, ale nevyřeší všechny tamnější problémy. Takže pokud Eritrea má eh, nastoupit cestu udržitelného rozvoje jsou potřeba strukturální reformy. Děkuji nyní paní poslankyně eh, McEwen na minutu a půl. Děkuji paní ministrině. Jako předsedkyně rozvojového výboru chci říct, že je tady řada věcí, na které jsem pyšná. Rozhodnutí ministrů a komise eh, podpořit program pro Eritreu ovšem mezi tyto věci nepatří. Slyšeli Slyšela jste kolegy, kteří hovořili o hrozivém stavu lidských práv v této zemi a právě proto v listopadu náš výbor jednomyslně požádal o to, aby se nerozhodovalo o novém programu aniž by e, v parlamentu proběhl dialog společně s ministry. Vy jste přesto ten program podepsali, ignorovali jste pohled parlamentu a obešli jste také e, náš výbor a neinformovali jste o našem postoji výbor EDF. Doufám, že už tomu nikdy nedojde. Je to skutečně velice závažné rozhodnutí a já doufám, že e, až bude předložen výroční akční plán, že nás zapojíte do projednávání. A dále, paní ministrině, vy jste říkala, že peníze půjdou na řešení choroby, ale 87% financování se má věnovat Eh, na energetické projekty, ale komu ty peníze půjdou, protože v Eritreji není žádný privátní sektor, takže chceme vidět kam prostředky půjdou. A dále jste říkala, že eh, tento program je součástí naší reakce na imigrační krizi. To eh, je pro mě velice skeptický argument lidé prchají z Eritreji kvůli hrozivému totalitnímu systému, takže není možné tady budovat vazbu mezi tím, že budeme eh, řešit vztahy s Eritreou a snažit se snižovat eh, počet uprchlíků, kteří proudí z této země. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Eh, madam eh, McEwen. Paní McEwen, akceptujete modrou kartu? Ujazdovský? Od pana Ujazdovského. Ano nebo ne? Dobře. Tak prosím, máte slovo. Paní McKevin, možná máte pravdu, když říkáte, že pomoc Eritreji nepůjde do správných rukou a že e, neponese sebou žádné sociální výhody. A jak je váš závěr? Tedy myslíte si, že e, bychom jim měli poskytnout a jak kontrolovat tyto výdaje? Dejte nám nějaké pozitivní řešení namísto toho, že kritizujete. A já bych se chtěla zeptat, co vy byste chtěla, jaká je vaše koncepce. Prosím. Děkuji, to je těžké Mm, se zapojit do vztahu s vládou, která porušuje lidská práva. A asi mm, je těžké vůbec mít takové programy s takovouto vládou, ale já my jsme se dohodli na určitém rámci, zatím žádné peníze nebyly alokovány a než budou alokovány, tak je třeba ještě, aby parlament do toho byl více zapojen a více se to připravilo. Děkuji. A nyní paní poslankyně Lola Sanchez Caldente, prosím, máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie podepsala dohodu, podle které Eritrea dostane 200 milionů euro určených většinou velkým projektům v energetice, a, mm, které pomohou víceméně k snížení chudoby, spíše méně, a to spíš půjde do rukou velkých nadnárodních společností a korupčníků. Na konci 2014 EU e- e podepsala s Eritreou a další dalšími státy takzvanou dohodu z Chartumu, eh, která se týká spolupráce v oblasti migrace, kde v podstatě Eritrea je takovou narozníkovou eh, zemí, mm, důležitou pro kontrolu hranice, ale je to diktatura, která systematicky porušuje lidská práva a utiskuje obyvatelstvo. Pouze 20% lidí, kteří eh, eh, mm, přijedou po středozemní moři, jsou z Eritre, jeden z pěti tedy, a to utíkají před režimenem. A my jsme tedy, jestli podepíšeme tuto pomoc, tak to je cynismus. Vlastně zde tato vláda bude sloužit našim geostrategickým ekonomickým zájmům a zároveň my zavíráme oči nad dramatickou situací, ve které žije obyvatelstvo pod tímto režimem. Buďme koherentní a přestaňme financovat tyranské vlády. Děkuji. Mm, Děkuji. A nyní má slovo Fabio Massimo Castaldo. Minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, dialog o zahraniční politice je zásadní. Důležitější ale vědět, s kým jednat. Eritrojská vláda eh, je velice málo důvěryhodným partnerem a eh, i my po podpoře Al-Shababu v Somálii, tak my víme, že i tady nutí třeba malé děti, aby sloužili ve válce a proto utíkají tedy na té trase přes Sudán do Libie, utíkají před porušováním lidských práv, které které flagrantní, nemluvme o mučení eh, politických oponentů a eh, mimosoudní eh, exekuce popravy. A my zde hovoříme eh, o pomoci, ale pomoc pouze pokud eh, splní podmínky, konkrétní kloky. Mně se zdá, že ne. A my samozřejmě podporujeme lid z Eritreje, chceme bojovat proti eh, chudobě, což je příčina emigrace, ale musí tam udělat kroky vpřed, podporovat podobnou vládu, to znamená otevřeně odsoudit jeho lid a koho chceme teď chránit dnes? Já myslím, že zde náš parlament má jasnou linii. My chceme chránit eritrejský lid a rada musí to vzít do úvahy. Eh, a nyní pan poslanec Moris Ponga na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, situace v Eritreji je kritická. Každý měsíc tisíce Eritrejců utíkají ze země kvůli porušování lidských práv, ke kterému tam dochází zpráva z vyšetřování OSN o těchto věcech, stejně jako prohlášení speciálního zpravodaje o situaci lidských práv v Eritreji, jsou opravdu velmi znepokojivé. Členové výboru DV upozornili na to Evropskou komisi a radu na tato četná porušování lidských práv v Eritreji v rámci demokratické kontroly, kterou vykonáváme v rámci indikativních národních eh, programů. Eh, lituji, že doporučení našeho výboru nebyla vyslechnuta obrana lidských práv je základní hodnota lidské eh, Evropské unie a nemůžeme, skutečně musíme být nesmlouvaví. Kdežto a je zásadní, aby eh, byla prováděna kontrola v oblasti porušování lidských práv a aby byla přijata opatření, eh, aby se tady toto ukončilo. Děkuji. Eh, Děkuji, pane poslanče. Akce. Akceptujete modrou kartu od pana Saleje? Hm. Ano. Tak prosím. E, Děkuji. Vážený pane poslanče, vy jste hovořil o lidských právech e, a vycházel jste z koncepce lidských práv, e, přestože někteří poslanci tady poukazovali na korupci, na to, že režim přijímá peníze a pomoc od EU, ale nepředávají dále svým obyvatelům. Co si myslíte, je to skutečně realita? A nebo ne, na to bychom totiž neměli zapomínat potom při rozhodování o naší politice. Robert si, cher collègue. Vážení kolegové, já bych řekl pouze, že je na eritrejské vládě, aby e, se také účastnila boje proti porušování lidských práv a my jakožto parlament musíme e, být nároční ohledně pomoci, kterou e, poskytujeme Eritreji. Děkuji. Děkuji, pane poslanče, a jako další pan poslanec Enrique Guerrero Salom. Un minuto i medio. Máte a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, dnes dopoledne jsme tady dlouze diskutovali o uprchlické krizi v EU. Je pravda, že Eritrea není hlavním centrem, odkud by proudilo nejvíce uprchlíků. Je tady Irák, Sýrie a další země regionu, ale na druhé straně příspěvek z Eritreji bohužel není nejmenší eh, s tím, eh, že eh, obyvatelstvo země je 5 milionů, tak eh, uprchlíci u nás tvoří 9 z této země. To znamená, že procento uprchlíků ehm, z této země je značně početný. Pokud jde konkrétně o Eritreu, tak je to jasný příklad země s vládou, která porušuje základní práva, která perzekuje své občany, pronásleduje nevládní organizace, která unáší, mm, která porušuje lidská práva a která nepřistoupila ani na úmluvu proti e, týrání. Takže já souhlasím s tím, že je potřeba s Eritreou e, pokračovat v kritické e, angažovanosti, ale musí to být především kritické. Jasně říci, že naše pomoc je provázána s tím, že Eritrea vyřeší stávající problémy. Dále bych chtěl zopakovat to, co řekla předsedkyně našeho výboru, že Evropský parlament nechce být nadále ignorován v procesu spolupráce, pokud jde o rozvojovou pomoc Eritreu a chceme být aktivním partnerem. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní pan poslanec, eh, paní poslankyně Gabriel na jednu minutu, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, situace v Eritreji a naše vztahy s touto zemou, zemí dokonale eh, ilustrují cíle Evropské unie, jednak ne- nekonzistentnost politiky migrace a obrany lidských práv a na druhé straně know-how našich nástrojů, zejména páky pro eh, pomoci této zemi k tomu, aby nastoupila na cestu k demokracii a k dodržování lidských práv. Dvě připomínky. Využívejme lépe Evropské rozvojové fondy. Tento parlament již apeloval na to, aby národní vzdělávací program, zejména v té eh, zejména pokud jde o hospodářskou zprávu, byl využíván vhodným způsobem, ale směrem také k, dotac, k nadacím pro stabilnější Eritreu. Co se týká migračních podmínek, Eritreu v roce 2014 to byl druhý kontingent osob, kteří eh, připlouvali po Syřanech na italské Eh, území, takže proces Chartumu a naše vztahy v rámci dohody s Kotonu musí být lépe využívány, aby byla hledána řešení pro Eritrejce a obranu jejich základních práv. Musíme bojovat na, proti příčinám této nelegálního uprchlictví a ukázat, že jsme schopni mobilizovat a správně využívat veškeré nástroje, které máme v rukou. Děkuji. Děkuji. A Nyní chci přivítat eh, delegaci eh, ze Solidarnošť, eh, která sedí na návštěvnické galerii. Všechny vás vřele vítáme. A nyní předávám slovo paní Aně Gomeš. Děkuji. Systematické porušování lidských práv Eritreje a Neomezená braná povinnost znamená, že lidé jsou v podstatě zotročováni. Znamená to, že z těchto důvodů také prchají. 400 tisíc ročně, značné procento obyvatelstva. Eritrea není funkčním státem, nemá žádný státní rozpočet, nemá nevládní organizace, od roku 2011. Přesto se Evropská unie rozhodla mm, pro 200 milionů a rozvojový plán, eh, kterým chce podpořit eritrejskou vládu. Přitom budou pokračovat, eh, bude pokračovat příliv eh, uprchlíků. Nevím, jestli chceme opravdu zlepšit život Eritrejců tímto způsobem, jaké můžeme nabídnout záruky, že tento program jako součást EDF bude skutečně užitečný. Evropský parlament byl proti němu. Není tady žádná demokratic, žádný demokratický dohled. Jakým způsobem tady chcete zajistit, že tyto prostředky neskončí v kapsách korupčníků? Evropská komise by měla žádat nejprve demokratické reformy, a projekt financovaný Evropskou unii musí být eh, přísně a nezávisle kontrolován. Musí být zajištěn přístup nevládních organizací a také spolupráce s vaším zpravodajem OSN. Děkuji. Děkuji, nyní dávám slovo panu Celerovi na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, paní ministrině, každý den uprchají lidé z Eritreje, ne proto, že by panovala v této zemi válka, ale protože je tam eh, diktatura, eh, která vlastně porušuje lidská práva. To vlastně komise nevidí. 200 milionů na nový národní indikační program 20 eh, minut za dobré vedení. To si myslím, že je opravdu šert. Měli bychom se z toho poučit, že v, des, v rámci desátého rozvojového fondu bylo 122 milionů připraveno pro Eritreju a potom to bylo sníženo o 34 milionů, protože tam nebylo dosaženo žádného pokroku v, ve spolupráci a později delegace Evropské unie eh, vyvodila, že také ani tyto peníze nemohly být využity a komise vlastně tedy ne připravila potom nové čerstvé peníze pro Eritreu. Myslím si, že to je právě případ, kdy tedy v tento fond roz, pomoci při rozvoji patří pod parlament, který by rozhodl o jeho správném využití. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Maritě Ulfskok na jednu minutu. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane ministrině, paní. Z 1250 dní, po kterých je náš švédský novinář uvězněn bez soudu více než 14 let nejistoty a úzkosti, strachu pro jeho rodiny. On je jediný občan EU, který je v této zemi uvězněn kvůli svým názorům. Toto je unikátní situace, samozřejmě hodně dalších novinářů a mm, mm, politických vězňů také eh, řeší problémy a eh, podle i zvláštní komise OSN, tak eh, tam dochází k systematickému porušování lidských práv. A vláda zemi omezuje svobody Máme zde dlouhý seznam všech možných problémů. Pokud jde o naše zahraniční politika, tam chceme přece podporovat demokracii, právní stát, základní práva, svobody. To je přece naše poslání. A i ve vztahu s Eritreou. Já vítám toto usnesení, ale eh, eh, ptám se komise, co udělá, co hodlá udělat s tímto problémem. Děkuji. A nyní eh, minutu má slovo Lars Adaktuson. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci vám poděkovat za vynikající usnesení, velice dobře eh, připravené a chci vám i poděkovat za podporu Eh, protože jste podpořili Davida Isaka, který je eh, švédsko-eritrejský hm, novinář, který je uvězněn více než 14 let eh, za hrozných podmínek a jediný důvod, proč byl uvězněn, je, že chránil lidská práva. Nyní my tedy požadujeme okamžité propuštění všech politických vězňů a zároveň je třeba udělat více. Porušování lidských práv, pokud budou pokračovat, tak to musí mít své důsledky pro eh, dlouhodobou politiku s touto zemí. Evropská unie proto, aby platila jen tak peníze bez jakýchkoliv podmínek, to je prostě nepřijatelné. Musíme zde stanovit podmínky, lidská práva a propuštění Davida Isaka. Jako dalších politických vězňů, i té třeba propustit, musíme eh, eh, si, udělat si inventuru situaci a eh, dospět k faktu, že to je skorumpovaný stát. děkuji a nyní má slovo pan poslanec Doro Klaudian Frunzulika na minutu. Děkuji, pane vy Hovoříte výborně rumunsky. Dámy a pánové, EU se rozhodla, že obnoví rozvojovou pomoc pro Eritreu jak už tady eh, zaznělo, a to ve výši 200 milionů eur, navzdory tomu, že eh, dozorová skupina A rozvojového výboru, ehm, které jsem předsedal, 11. listopadu loňského roku řekla, že není dobré schválit eh, tento návrh. Zdá se, že Evropský parlament a jeho postoj není vůbec zvažován a my jsme své rozhodnutí opřeli zejména o situaci v oblasti lidských práv, která se v zemi mnoho let zhoršuje. Civilní obyvatelstvo je bezdůvodně zatýkáno například za to, že se postaví proti vládě, že kritizují vládu, nebo že se věnují novinářské činnosti, nebo ne, oficiálnímu náboženství. Ehm, braná povinnost je v podstatě na dobu neurčitou. Lidé prchají ze země, je to třetí největší skupina uprchlíků ehm, v Evropě. Nicméně naše výzva komise nebyla zohledněna, proto se na vás obracíme znovu. Žádáme vás, abyste brali v potaz naše rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, pane ehm, poslanče. A nyní Eh, čas pro nezapsané řečníky. Nejprve pan Bran Hayes. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl možnost, eh, já doufám, že navštívím eh, v příštích týdnech s irskou neziskovou organizací Víta tuto zemi a doufám, že budu moci předat Eritre toto usnesení, které zítra společně s kolegy schválíme. Je potřeba zajistit obranu lidských práv za všech okolností, bojovat s chudobou, bojovat s korupcí v této zemi, ale také je potřeba zajistit abychom pomáhali naším financováním pouze obyvatelstvu Eritreje. Myslím si, že to je, myslím, jasný signál pro vás, paní ministrině, pro předsednictví, radu i komisi, že tady musí být jasná podmíněnost pro poskytované financování, které investujeme my jako evropští občané a zbytek světa. Po, pomoc musí být podmíněna dodržováním lidských práv. Jedině tak může být naše pomoc přijímána, tedy bona fide. Proto podporuji předkládané usnesení a myslím si, že je potřeba dále pokročit v případě pana Davida Isaka a jeho zatčení. Opakuji, že evropské financování Eritre musí pomoci místním lidem a nikomu jinému. Děkuji, pane předsedo. Nyní pan Nikola Caputo. Por favor. Děkuji, pane předsedo. Eritrea je země, která, eh, ze které utíká hodně uprchlíků do EU podle Human Rights Watch. Tam dochází k porušování lidských práv, eh, popru, popravy bez procesu, eh, osoby nezvěstné, mučení a i vláda mm, používá detence vůči okolním státům mm, a mm, v podstatě chce takto vojensky kontrolovat každý život občanů občanů. Jsou to velice tvrdé podmínky, které popsala Amnesty International a chtěla, aby státy přerušily tyto praktiky a mm, z, z, z vztahu s Eritreou. A mm, Evropská unie tedy musí vyřešit otázku migračních toků a musí i podmiňovat vždycky ekonomickou pomoc tím, že se budou zlepšovat základní svobody v této zemi. Grazie, Nyní pan Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Podle Rady pro lidská práva OSN tam dochází k významnému porušování lidských práv v Eritreji. Od roku 1993 eh, tam nebyly eh, nové volby, je tam eh, skutečná diktatura a 5 obyvatelstva prchá ze země kvůli ekonomickým eh, problémům a politické situaci. Jsou tam zásadní omezování v oblasti eh, svobody náboženského vyznání, tisku, vyjadřování. Eh, dochází k mnoha exekucím je potřeba, aby Evropská unie přispěla k šíření demokratického modelu zprávy. Paralelně každý členský stát musí odsoudit porušování lidských práv a propojování mezi podniky, vládou a korupcí. Evropská unie musí revidovat svou politiku investování do této země a bojovat proti nerovnostem, chudobě a korupci v této zemi. Děkuji. Děkuji. Pan Jakovčič má slovo. Zástupce. Děkuji, pane předsedo. Po několik let jsme byli svědky porušování lidských práv v Eritré. Byli jsme svědky zotročování tamního obyvatelstva, které nemohlo vyznávat svobodně náboženskou víru, docházelo k násilí na ženách, naprosto chybí respekt ke komunitě LGBTI, dochází k, k věznění lidí, včetně evropských občanů. A můžeme doložit další případy porušování lidských práv. Je dobré pomoci Eritre? Ano, pomoci ano, ale všichni zde Opakujeme, že rozvojový fond by měl využít prostředky na to, aby pomohl eritrejským občanům. A otázka je, zda jsme schopni to zajistit. Opravdu můžeme zaručit, že tyto peníze půjdou na pomoc eh, eritrejským občanům a nikoli v diktátorskému režimu. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Carver, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eritrea je země, která se potýká s řadou problémů. Politická nestabilita, zneužívání lidských práv, eh, eh, neopodstatněná Braná povinnost humanitární krize je důsledkem, proto od toma lidé prchají po tisícovkách eh, do Evropy. Somálsko, Súdán, Eritrea, Etiopia, to je celý region afrického rohu, který nesmíme přehlížet. Z Eritre prchají eh, uprchlíci také do Etiopie. Etiopie tedy sehrává eh, v regionu zásadní roli. Musíme udělat více, pane předsedo, proto abychom vyřešili ekonomické pohnutky k emigraci, V tak jako to platí pro Blízký východ, eh, platí to i zde, že třeba spolupracovat s regionálními partnery, tak můžeme rychleji a co možná nejlépe pro blaho eh, místních občanů i celé africké, a celého afrického rohu tento eh, problém vyřešit. Děkuji. Uh, thank you very much indeed. Děkuji. Nyní za paní Mogherini, paní Janine Ennis Paskart. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem již řekla eh, na začátku debaty, skutečně my jsme velice zneklidněni tím, jak roste porušování lidských práv v této zemi. A my řešíme eh, otázky eh, lidských práv Ehm, také i ehm, řešíme toto na mezinárodních fórech, ehm, na půdě OSN. Má náš indikativní program i eh, podpoří to, ta doporučení Eritreji a i tak, aby Evropská unie mohla s vládou Eritreji prohloubit dialog o lidských právech. Evropská unie se těší na partnerství s Eritreou eh, v duchu more for more, tedy podmíněně. A mm, je třeba, aby si vláda uvědomila, že pokud chce spolupracovat, tak bude muset provádět reformy, jako efektivní implementace eh, evropských doporučení, jako zlepšení eh, řízení ekonomiky a další záležitosti. Pokud jde o program na období 2016 až 2020, tak tam budeme intervenovat eh, v konkrétních projektech, které se budou týkat zvýšení produktivity eh, potravin výroby potravin a zemědělství. Půjde nám o udržitelný ekonomický růst. Naše intervence budou podporovat obyvatele s cílem zlepšit eh, jejich eh, životní podmínky a snižovat chudoby, chudobu a dále. Samozřejmě plánujeme i intervenovat v lidských právech. Evropská unie bude nadále podporovat implementaci doporučení Eritreji, eh, jak byly přijaty v rámci periodické revize OSN. Rozvojová pomoc. Já jsem tady slyšela hodně poznámek na toto téma. Rozvojová pomoc se implementuje na základě projektů, které jsou adaptovány tomu, aby řešili potřeby obyvatel v Eritreji, tvořba pracovních míst, snižování chudoby. Nepodporujeme vůbec centrální vládu. Proces odsouhlasování evropských projektů se provádí transparentně, Eh, po, podle pravidel, rozvojových pravidel EU. A kromě toho, tyto projekty se striktně monitorují podle evropských, podle evropských finančních auditorských eh, předpisů. Několikrát jsme tady hovořili o výhodách mm, této pomoci. Takže opakuji, to musí jít evropskému lidu, to musí jít, pardon, eritrejskému lidu. lidu. Žádná podpora se neposkytuje centrální vládě, jak jsem řekla. Pane předsedo, já vím, že ten politický eh, kontext je velice náročný v Eritreji, ano. A my budeme potom pravidelně eh, vyhodnocovat pokrok eh, těchto vztahů a pravidelně budeme vyhodnocovat, jak seriózně vláda chce reformovat systém. Vysoká představitelka paní Mogherini bude eh, vám eh, skládat účty eh, a bude vás informovat o mm, tom, jaký pokrok je tam dosahován. Vězte, že budeme pečlivě se věnovat především otázce lidských práv v Eritreji i v ostatních státech regionu. Jak jsem řekla, my tady chceme spolupracovat s Eritreou pro vzájmu lidu, vzájmu, protože další izolace nám nepomůže, nepomůže eritrejskému lidu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji bardzo, paní minister. Děkuji paní eh, ministrině. Dostal jsem sedm návrhů usnesení v podstatě ode všech politických skupin. Tímto uzavírám dnešní diskuzi. Hlasovat budeme zítra.